Good afternoon, uh, everybody. Um, welcome. Dobré odpoledne všem, vítám vás na naší schůzi. Já myslím, že je to poslední schůze před vánočními prázdninami. Takže to ještě ne, Paskale, přece jenom tuhle schůzi ještě absolvovat musíme. Každopádně všechny vás vítám a nejprve bych chtěla oznámit pár změn v pořadu jednání. Týká se to pořadí hlasování, které bylo trošku změněno na žádost zpravodajů. A sice konkrétně bod 11, Evropská strategie o kooperativní inteligentní dopravě, bude první. Potom bod 9, test proporcionality, bude druhý a k němu budeme hlasovat ještě o mandátu pro trialog. Potom bod 7, eh, ohlašovací postup, Eh, tak to bude třetí. A potom bude následovat geoblocking a profesionální služby. Pokud k tomu nejsou žádné poznámky, jakože patrně nejsou, tak to můžeme považovat za přijaté. Potom eh, všichni jistě víte, že tato schůze se přenáší na internetu a eh, veškeré podklady jsou k nalezení v e-meeting. A kromě toho Máme newsletter našeho výboru číslo 87, ten je k dispozici a e, Rusi Kamatič odchází ze sekretariátu výboru IMKO od ledna a přesouvá se do výboru ENVY. Takže děkujeme moc krát e, Buzice za dosavadní spolupráci a za její práci pro náš výbor. I já jsem měla tu čest s tebou pracovat e, na poměrně těžké zprávě o lepší regulaci, takže děkuji moc krát za veškerou pomoc. A tím se dostáváme ke zprávě o probíhajících jednáních mezi institucemi a o pořádaných akcích. A jako první máme aktuální informace o typovém schvalování a naším zpravodajem je Dan Dalton. Takže, Dané, prosím, máš slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Za první tři trialogy jsme dosáhli poměrně značného pokroku, což je dobře, ale teď se dostáváme e, k těm e, závažnějším bodům. E, myslím si, že jsme blízko kompromisu ohledně většiny těžkých politických otázek, tedy to je stav z posledního trialogu. Nicméně z časových důvodů jsme nezvládli skončit, takže budeme potřebovat tento týden čtvrtý trialog. Myslím si, že už se dostáváme k těm posledním nejtěžším otázkám, nejtěžším pro všechny zúčastněné, ale stále se řídíme principem, že chceme konečnou dohodu ohledne, ohledně systému dohledu nad trhem s vozidly, který by byl mnohem silnější než současný systém. Což znamená, že můžeme s důvěrou říci, že nyní máme systém, který bude zabraňovat situacím, e, jako je ta, která nastala ve Volkswagenu. Zatím tedy ještě u konce nejsme, ale zatím všechny strany učinily ústupky ze svých výchozích pozic, ale zatím ještě nejsme u cíle. A doufám, že ve čtvrtém trialogu, který proběhne ve středu, e, odstraníme ty zbývající nedostatky a dospějeme k dohodě. To tedy doufám a mohu říci, že zatím si parlament vede poměrně dobře. Prosadili jsme několik klíčových konceptů, ale jak říkám, eh, ještě není konec a veřejně se o tom příliš zatím nemohu šířit. Možná někdo z kolegů mě ještě doplní. Takže jsme blízko dohodě, ale ještě úplně definitivní to není. Děkuji moc krát, Dané, a přeji hodně štěstí Chce si někdo další vzít slovo k tomuto bodu? Jestliže ne, můžeme se posunout k dalšímu trialogu, který se týká přeshraničního doručování balíkových zásilek a zpravodajkou je paní Borzan, takže prosím, informujte nás. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla eh, poděkovat kolegyni Lucy Anderson za skvělé vedení trialogu. Proběhly dvě technické schůze a jeden trialog. Příští technická schůze se bude konat v pátek. A trialog se bude konat ve středu ve Štrasburku. Ještě před tím trialogem samozřejmě proběhne schůze stínových zpravodajů. Rada chce s vyjednáváním skončit eh, ještě před začátkem příštího předsednictví, ale samozřejmě uvidíme, jestli to bude možné. To záleží na tom, jak eh, vyjednávání budou probíhat. Hlavní sporné body jsou, jak se dalo očekávat, článek 5 tam jsou přístupy velmi rozdílné, eh, ačkoliv cíl je podobný. Rada prosazuje takzvaný předběžný filtr, zatímco výbor TRAN se opírá spíše o hodnocení e, neúměrně vysokých e, tarifů. E, tak tady je zásadní smazání těch koncových sazeb, což je priorita pro radu. A jak víme, tak od samého počátku mělo Imko silnou pozici ohledně koncových sazeb a to mnohem silnější než výbor TRAN. A já samozřejmě budu prosazovat naši pozici. Další sporný bod je nový článek 6a týkající se e, informací, které jsou k dispozici spotřebitelům. A rada je toho názoru, že tento článek nemá žádnou přidanou hodnotu, protože toto téma už upravuje směrnice o právech spotřebitele. IMCO a TRAN eh, podporují text. Není to eh, bod, který by vytvářel novou legislativu neměli bychom se bát zavádět nové prvky a měli bychom být schopni vysvětlit spotřebitelům, eh, kterých se jednotlivé možnosti týkají, eh, co děláme pro ně. U jiných článků šlo o praktické záležitosti, eh, jako je podávání informací o subdodavatelích, o počtu zaměstnanců a tak dále. Existují už navržené verze kompromisu a já doufám, že se co nejdříve dohodneme. Děkuji moc krát za tyto informace a uvidíme, jak to půjde. Dále chce si někdo další vzít slovo k tomuto bodu? Ne. V tom případě jdeme na bod týkající se rozvojových programů, ale Ružatun má spoždění, takže počkáme s tímto bodem, než přijde. A ještě předtím eh, bych chtěla přivítat eh, dva vzácné hosty, možná nejvzácnější, kteří kdy v tomto výboru byli, a to jsou moje dvě děti, které jsou tady, protože mají ve škole volno. Takže jsou tu dnes s námi. Je to zvláštní pocit, ale to jsou největší kritici, kteří existují, takže se budu muset snažit, hodně snažit. Takže eh, stanovisko k eh, založení k, nebo ke zřízení programu rozvoje evropského obraného průmyslu. Bylo podáno 228 pozměňovacích návrhů a eh, ještě více se jich bude hlasovat, pokud počítáme i pozměňovací návrhy z návrhu stanoviska. Hlavním výborem pro tento návrh je ITRE a přidružené jsou výbory AFET a SEDE podle článku 54. Já bych si teď chtěla vzít slovo jako zpravodajka, takže budu hovořit nizozemsky. Teď tedy probíhá rozprava o pozměňovacích návrzích. Takže, jak už jsem říkala, máme 272 pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku. Je to tedy stanovisko, ale přesto jde o velice důležitý text. A e, příští týden ve Štrasburku proběhne první schůze stínových zpravodajů někdy ke konci týdne. Budu se snažit, aby stínoví zpravodajové získali první verzi kompromisu do té doby. Budeme muset uh, vytvořit kompromisy u několika důležitých otázek. A myslím si, že už ta první výměna názorů v našem výboru jasně nastínila, uh, jaké máme priority a na které oblasti se chceme soustředit. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že chceme lepší efektivitu, že chceme efektivnější obraný průmysl. národní politiky členských států eh, musí být ve vzájemném souladu. Členské státy mají samozřejmě svobodu sami definovat eh, svou obranou politiku, nicméně chceme, aby existoval skutečně evropský obraný průmysl. Tady musíme najít eh, společnou řeč s našimi partnery, protože pokud jde o možnost zapojení společností z třetích zemí, tak někteří jsou proti a někteří jsou pro. Takže to je důležitá otázka, kterou je třeba se zabývat. Právě tak eh, na to, jakožto rámec pro spolupráci a aktivity zahraničních společností působících na eh, území Evropské unie. To jsou další důležité otázky. O rozpočtu eh, už jsme hovořili. K tomu jsou pozměňovací návrhy, eh, které, by, které něk, ně, některé chtějí přenést peníze z CEF a jiné zase z dosud nealokovaných rezerv. Pak jsou to otázky toho eh, dvojího nebo civilního prvku a otázky transparentnosti a eh, dohledu. Zejména to, zejména to, zda bude existovat povinné hlášení směrem ke komisi. A tady si myslím, že Evropský parlament může sehrát roli. Tím jsem ani zdaleka nezmínila všechny pozměňovací návrhy, pouze ty hlavní z nich, takové obecné tendence. Takže já se pustím do práce a do konce týdne rozešlu verze, první verze kompromisu. A slovo mají nyní stínoví zpravodajové. Za EPP eh, e je to pan López Isturis, ale myslím si, že Andreas eh, bude hovořit jeho jménem. Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Pan Lopez mě o to požádal a já mám stejný problém jako vy, a sice, že tady mám děti v tomto výboru, takže nejprve bych vám chtěl poděkovat za dobrou práci, aby děti mohly být na maminku hrdé. Pan López Isturis tu dnes bohužel nemůže být, protože předseda politickému schromáždění EPP a zmínil pouze 271 pozměňovacích návrhů, ne 272, ale o to tady myslím tolik nejde. Chtěl po mně, abych za EPP zmínil nejdůležitější body. A sice, abychom dodrželi navrhovaný rozpočet, to za prvé, a za druhé, abychom touto zprávou podpořili interoperabilitu standardů abychom se postarali o to, aby řízení bylo nezávislé a transparentní. A za čtvrté, že, jak, že jakýkoliv příspěvek členských států je velice eh, vítaný a konečně 10% na struktury trvalé spolupráce s PESCO, to je také velice důležité a eh, eh, pan López doufá, že proto získá velkou většinu. Děkuji a za SND Virginie Rozier. Děkuji vám. Já se chci rovněž, rovněž poděkovat a poblahopřát za práci odvedenou, pokud jde o začátek diskuzí k tomuto tématu. A pokud jde o pozměňovací návrhy, tak to máme určité uspokojivé věci, zbližujeme se v některých ohledech, na, pokud je první cíl, to znamená strategická autonomie v oblasti obrany Evropské unie, lepší integrace vnitřního trhu, lepší přezraniční spolupráce. Podle mě je důležité, abychom sem dali také technologie eh, na eh, kyberobranu. Eh, je tu otázka standardu a interoperability. A pak je tu otázka malých a středních podniků a jejich způsobilost k tomuto programu Tady by bylo dobré to směřovat částečně k malým a středním podnikům. A další věc. obranný eh, průmysl se spolehá také na lidský kapitál. Takže rozvoj kompetencí v této oblasti musí být jednou z našich priorit. A ožehavý bod je eh, bod, bod rozpočtu. Pokud eh, souhlasíme, pokud jde o význam tohoto programu, pokud se na tom shodujeme, tak samozřejmě si zaslouží specifické eh, finance a ne to dělat tak jako velmi často, to znamená jeden den dát jednu prioritu, druhý den další a mm, dát ty peníze do jiného programu. To je politování hodné já myslím, že bychom měli specificky tomu vyčlenit rozpoč, nějaký, ně, nějakou eh, rozpočtovou eh, mm, částku, která se nebude pak zmenšovat nebo nebude ovlivňovat nějakými jinými programy. Teď mm, pomýšlím například na Galileo nebo ten eh, program propojování Evropy. Takže já doufám, že eh, povedeme eh, diskuzi eh, úspěšnou, velice důležitou a že se shodneme také na podmínkách způsobilosti projektů tohoto programu s tím, že je tu samozřejmě určitý po, omezený počet způsobilých uh, firem a stanoví se ten limit na čtyři firmy na několik eh, dalších bodů, o kterých bychom měli diskutovat. Jaké podmínky, vývozní podmínky materiálu, které jsou financovány a jaká role, jakou roli mohou hrát evropské instituce při kontrole vývozu, eh, jaké podmínky výroby. No, tak program by měl posílet autonomii a strategickou nezávislost Evropské unie a produkce musí být eh, ze strany výrobců, kteří jsou na území Evropské unie. A pak otázka vývozu, tam je otázka duševního vlastnictví, jakou roli, jaké dopady to může mít, když se, eh, když jde tedy o duševní vlastnictví a to jsou, myslím, ty hlavní témata k debatě. Já budu čekat na vaše eh, kompromisní návrhy a očekávám konstruktivní diskuzi se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji. A nyní za Alde má slovo pan Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za zprávu, která byla eh, dobře napsaná. Myslím, že je to dobrý základ pro další diskuze. Přejdu rovnou k věci. Domníváme se, že je tu pár eh, základních bodů, na které bychom neměli zapomínat. První v článku 7. Tomto článku Evropská, tímto článkem Evropská komise se zajistit, že firmy budou že, že tedy fond bude efektivní, účinným způsobem uh, uh, kontrolován členskými státy nebo příslušníky členských států, tam, kde je vlastnictví víc než 50%, ale to by vyloučilo mnoho uh, eh, firm, které v Evropě jsou. Já vím, že by to vyloučilo prakticky kohokoliv ve Švédsku, mém členském státě, ale myslím, že se to týká i mnoha jiných členských států, které by tento pozměňovací návrh vyloučil. Takže já si myslím, že tyto firmy by měly mít sídlo v Unii a e, výkonné struktury vedení by rovněž měly e, mít sídlo v Unii. A to by nám vlastně umožnilo, aby e, příjemci byli evropské firmy, ale zároveň bychom nevyloučili příliš mnoho firm v, eh, v tomto sektoru obranem. Dále, že fond by měl pomáhat projektům, kde více, spolupracují více než dvě eh, firmy. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jaké by mělo být to konkrétní číslo, kolik, kolik jich má být. Já se domnívám, že dvě to by samozřejmě omezovalo eh, tu spolupráci, může to být mezi dvěma členskými státy, ale když by jich bylo zase příliš mnoho, tak, je to taky, tak by to zase bylo příliš eh, komplikované. Takže možná, že tři ve tří členských státech. To zní jako eh, rozumné, rozumné číslo. A poslední bod se týká malých a středních firm. K tomu byly předloženy pozměňovací návrhy některými kolegy já myslím, že musíme zajistit, aby úroveň účasti členských států v obraném fondu byla poměrně vysoká. A proto bych chtěl, abychom zvážili zapojení malých středních podniků tam, kde při přeskoumávání eh, budoucích projektů. Já chci povzbudit komisi, aby se eh, vrátila při retrospektivním eh, hodnocení Eh, té zprávy předtím, než, než začneme nový fond, nové období, aby se přeskoumal podíl malých eh, a středních podniků. Já si nejsem jist, jaké budou výsledky, ale mohlo by se stát, že nakonec budeme mít velmi nízkou účast malých a středních podniků, což není žádoucí. Takže asi tento retrospektivní eh, aspekt, eh, toto to přeskoumání, eh, to je něco, co bych možná přivítal. A samozřejmě, že se těším na setkání stínových zpravodajů. Děkuji. A za zelené pan Scholz. Děkuji. Bez mikrofonu. Takže rovnou k zele, pozměňovacím návrhům zelených. Hlavní věci, na které jsme se zaměřili poz, z předložených pozměňovacích návrzích. Domnívám se, že směrnice o veřejných zakázkách, která byla přijata před devíti lety, měla zlepšit fungování e, eh, obraného trhu, ale nedo, nebylo dosaženo cíle, stále jsou ještě úspory, kterých eh, lze dosáhnout v tomto projektu. Účinná implementace té směrnice v členských státech je nezbytně potřeba i nadále. To přispívá k ehm, dosažení integrovaného a konkurenceschopného eh, evropského obraného trhu, takže je potřeba, je možno zefektivnit věci zlepšením eh, spolupráce mezi členskými státy ale je také důležité poukázat na otázku transparentnosti. Pozměňovací návrh 80 já jsem poukázal na to, že technologie podporovaná tímto programem by měla být, že by tedy měla, měla být exportována pouze do NATO, pouze do zpřátelených zemí, které plně eh, splňují všechny podmínky eh, eh, právní a všechny podmínky těch dohod. A um, pak je tu také otázka toho, že ten program by, že by tu neměl být nějakým způsobem kontrolován nějakými e, e, subjekty z třetích zemí. A v, neposlední řadě je tu také e, podstatná záležitost, a to je rozpočet. Nechceme, aby se vynaložilo na zbrojní průmysl příliš více evropských prostředků, které již spotřebovávají 200 miliard eur ročně. A domnívám se, že eh, hlavní důraz by měl být na větší efektivitě eh, vynakládání eh, stávajících prostředků. Takže z tohoto důvodu jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, které modifikují ten program a mechanizmy spolupráce mezi členskými státy pod vedením komise. Vysoce profesionální aktéři v oblasti průmyslové politiky, tedy komise, by měla eh, mít možnost eh, zajistit, že se budou eh, věci řešit efektivně že spolupráce bude možná. Takže aby bylo k dispozici dost prostředků na, na výzkum, rozvoj a zakázky, úspory by mohly být mezi 25 a 100 miliardami eur při tomto zefektivnění rozpočet Evropské unie by neměl pokrývat pouze omezené administrativní výdaje a děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Uh, is there any other... Děkuji. Chce ještě někdo se vyjádřit na toto téma? Pokud nikoliv, chci poděkovat všem řečníkům, všem stínovým zpravodajům za to, že odevzali pozměňovací návrhy jak jsem řekla, budeme mít zasedání stínových zpravodajů ve Štrasburku. Hlasování bude v průběhu našeho dalšího zasedání výboru v lednu. Takže tím můžeme nyní uzavřít tento bod. Rožat, rozatun tu nevidím. Už je na cestě. Můžeme minutku počkat k aktualizaci trialogu. Okay, and we have uh, the rapporteur. Uh, takže zpravodajka k, ke geoblockingu už tu je. Může nás pravit o výstupech trialogu. Takže prosím, dostávám, dávat na slovo. Takže dobré odpoledne, rovnou z letiště víceméně tedy. Takže otázka zeměpisného blokování, geoblokování, po, eh, konečně po těžkých vyjednávání jsme dosáhli prozatímní dohodu s radou a komisí po čtvrtém trilogu eh, a nesmíme zapomínat, že jde o tato diskriminace založená na místě bydliště nebo národnosti nebo usazení eh, v rámci vnitřního trhu. Toto bylo potvrzeno koreperem v, tedy toto doporučení ve eh, středu. Vzhledem k tomu, a já doporučuji, abychom my, to znamená IMCO, udělali to tež. Než projdu hlavní body této dohody, chci poděkovat stínovým zpravodajům, asistentům, eh, všem poradcům v rámci IMCO, sekretariátu a dalším službám, kteří všichni usilovně pracují široka půl na dosažení dohody. Všem vám děkuji příspěvek k velmi ambicioznímu přístupu který parlament předložil v průběhu jednání, já, já jsem si uvědomila, že jsme nedosáhli úplně všeho, co jsme chtěli, ale to už je uh, povaha kompromisu. Takže já vám chci poděkovat za tento kompromis. Vnitřní trh není ještě dokončen. Ještě před námi je hodně, ale toto nařízení je podstatným krokem vpřed. A díky tomu myslím, že můžeme být spokojeni s tím konečným výsledkem, o kterém budeme hlasovat. Hlavní body dohody. Takže krátký seznam. Toto nařízení doplňuje článek 20 eh, směrnice o službách, to znamená zákaz diskriminace, kde se specifikuje že určité situace, kdy zeměpisné blokování a diskriminace nejsou povoleny. Tyto situace zahrnují jakýkoliv prodej, zboží poskytování služby a některých digitálních služeb, které nejsou eh, chráněny autorským právem. Za této situace nebude možné přesměrovávat spotřebovat, spotřebitele bez jejich souhlasu. Nebude možné odmítat eh, prodej z důvodu souvisejících s národností nebo místem bydliště nebo usazení. Tato diskriminace založená na místě vydání kreditní karty, to, to, to rovněž už nebude možné digitální služby, které jsou chráněny autorským právem, audiovizuální služby a transportní dopravní služby, budou eh, eh, podrobeny eh, urychlené revizi dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. A komise přijala usnesení, které bude publikováno v Eh, úředním věstníku, kde potvrzuje závazek komise bedlivě analyzovat, jestli konzumenti nejsou geoblokováni v jiných sektorech, ještě mimo dosah působnosti směrnice o službách. A tady v tomto, v tomto bodě chci poděkovat Robertovi Viola, Vernu Štenkovi, kteří jsou zde přítomni z Evropské komise se, za jejich velmi dobrou spolupráci už nebude možné zavádět eh, komerční dohody, které by nutily obchodníky geoblokovat nebo diskriminovat spotřebitele a zákazníky z důvodů, které souvisí s místem bydliště nebo národností a státní příslušností. Tyto stávající dohody budou moci být platné pouze dva roky. Nařízení už bude platit od začátku eh, konce příštího roku 2018 to znamená 9 měsíců po vstupu v platnost, což je rovněž eh, zrychlená, eh, zrychlený postup. A ještě chci připomenout, toto nařízení není jen pro spotřebitele. Je to také velmi dobrá informace pro eh, obchodníky, protože to je vlastně jeden svět, spotřebitelé a obchodníci. Takže ten text je teď mnohem jasnější. Vyjasnili jsme zodpovědnost obchodníků ve vztahu k platnému právu a také sektorové eh, regulace. Ehm, eh, obchodníci často říkají, že chtějí prodávat přes hranice, ale taky chtějí být schopni eh, spát pokoj, aby neporušovali právo. Takže díky tomuto nařízení nikdy, nyní tito obchodníci mohou přehr, přehr, prodávat přes hranice a mít klidné spaní. Takže tím vám děkuji za veškerou práci této náročné složce chci poděkovat eh, estonskému předsednictví. Malé je krásné, opravdu je to pravda. Eh, a máme tu Tašeho Hetlvarika, které děkuji vám. Předejte prosím naše eh, poděkování Clyde Kulovovi, panu velvyslanci. Měli jsme velmi dobrou spolupráci. Děkuji vašemu předsednictví. Jsem také nesmírně spokojená, jsem, jsem ráda, že příští rok budeme moci tyto zprávy předat našim spotřebitelům v Evropské unii a že oni budou moci nakupovat online bez eh, zeměpisného blokování. To budou eh, Vánoce lepší ještě než letos. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám za tyto nejnovější informace a ještě jednou vám blahopřeji a chci také poděkovat všem, kteří na této zprávě pracovali. A nyní můžeme přímo přejít k hlasování. Takže první hlasování se bude týkat eh, inteligentních dopravních systémů, kde je zpravodaje Matěj van Michelburg. Jestliže jste nyní všichni připraveni, pak můžeme začít s kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, Můžeme hlasovat, prosím, ještě jednou. Pozměňovací návrh 9, raději to prověříme, takže 19. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme elektronicky hlasovat o aktualizovaném znění. Končím hlasování. Takže 32 pro, 2 se zdrželi a jeden proti. Blahopřeji panu zpravodaji, fan Milchenburgovi. Then, uh... Další hlasování se týká návrhu zprávy o testu proporcionality před přijetím nové regulace povolání. Spravodajem eh, je Andreas Schwab, takže nejdříve 54 a odpovídá 55 se pro, proti, drželi se, zamítnuto. 53 <clears throat> bylo staženo. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dva, kdo je pro, proti, raději to ještě prověříme elektronicky, takže prověříme kompromis dva. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33, to je stránka 9. Kdo je pro 33? a nyní budeme hlasovat uh, unblock. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis 6, to je blokové hlasování eh, unblock pro 25 a 26. Eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno a potom kompromis 8, to je stránka 22. Nemusíme o tom hlasovat, protože byl schválen kompromis 2. Takže kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schválenou. Kompromis 9, to odpovídá 33, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 333 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12, o tom hlasovat nemusíme, takže 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. O 30 hlasovat nemusíme. Stránka 35, 113, ústní pozňovací návrh. Všichni jste to našli? Nebo ne? Je to stránka 35 a je to pozměňovací návrh 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21 na straně 41. Všichni jste to našli? Pozměňovací návrh 21? Takže kdo je pro 21, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Pozdně NV 11 pro proti Raději to prověříme. Prověříme NV11. Končíme hlasování a je to schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu zprávy v aktualizovaném znění elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 33 pro a 3 proti. Blahopřeji zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o meziinstitucionálních jednáních. Opět elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také toto bylo schváleno 32 pro a 3 proti. Blahopřeji zpravodaji panu Švábovi. Děkuji, já budu hovořit velice stručně. Já jsem chtěl pouze poděkovat všem, kteří mi pomáhali, především sekretariátu. Chtěl jsem také poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali a dotáhli jsme to společně k dobrému konci. Děkuji vám a ještě jednou vám blahopřeji a nyní můžeme přejít k dalšímu hlasování a to je notifikace týkající se služeb na vnitřním trhu a tady je zpravodaj pan Gutierrez Prieto. Nejdříve budeme hlasovat o 27. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1 a to pokrývá návrhy 7 až 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme, takže prověříme elektronicky pozměňovací návrh 11. We close the Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Návrh 124, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. to. Někdo chce ověřit, takže ověříme 124. Mně se to zdalo jasné. Končím hlasování. Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme návrh 12. Mm-hmm. Končím hlasování. Přijato. Potom jdeme na návrh 168. To je v bloku s návrhem 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 169 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Potom 179, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Omlouvám se, musíme nejprve hlasovat o článku 4. Přeskočili jsme hlasování o článku 4. Našli jste to všichni? Článek 4. původní text návrhu komise. Našli jste to, je to kousek nad 179. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď 179. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme 179. Končím hlasování. Přijato. 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že to je stejná většina. No to odpadá, protože jsme přijali návrh 179, takže o tom nemusíme hlasovat. To znamená, že můžeme pokračovat kompromisem 2. Ten je v bloku s kompromisem 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 3, který je v bloku s kompromisem 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 4, který je v bloku s kompromisem 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 5, který je v bloku s kompromisem 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 235. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Při... Zamítnuto. 236. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 238 v bloku s návrhem 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 239, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 240. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. 240, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 241 a 242 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, takže ověřujeme 241 a 242. Končím hlasování. Přijato. Potom návrhy 28, 29. Ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 31. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď or or 14. We yeah. go to 14, ah, which is 14. Page, yeah. page 16. Yeah. We go to compromise. Jdeme na kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď 120. Eh, o tom se nehlasuje, takže už jenom konečné hlasování o návrhu zprávy. To uděláme elektronicky. Končím hlasování. Přijato 30 hlasů pro, 7 proti. Gratuluji zpravodaji. A teď budeme hlasovat o mandátu pro meziinstitucionální vyjednávání, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato stejnou většinou. Gratuluji zpravodaji. Chce si vzít slovo, prosím. Já to vezmu velice stručně. Chtěl bych poděkovat svému týmu. Chtěl bych také poděkovat frakci socialistů a demokratů a všem stínovým zpravodajům. To vyjednávání probíhalo tak, že jsme všichni začínali na rozdílných pozicích, ale nakonec se nám podařilo najít společnou řeč, takže před trialogem máme velice silnou pozici a původní návrh eh, komise eh, jsme rozhodně vylepšili, takže ještě jednou moc krát děkuji. Ještě jednou blahopřejeme a nyní můžeme hlasovat o eh, geoblockingu, tak jak už oznámila Roža Thun, takže rovnou elektronicky. Ještě dva? Ne? Tak končíme hlasování. Je to přijato. 32 hlasů pro, 4 proti. Gratulujeme. Tak já bych chtěla moc krát poděkovat za to, že to šlo tak dobře a že naše kompromisy jsou realistické. Děkuji vám. Děkuji moc krát. A jdeme na poslední dnešní hlasování o návrhu eh, doporučení pro eh, regulaci profesionálních služeb. Zpravodaj Nikola Danty, nejprve kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 42, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část návrhu 42, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kompromis 17. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 85 85, yeah, so 85 indeed. Máte pravdu, 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se, ověříme 86. Končím hlasování, zamítnuto. Takže jdeme na kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Tak ověříme návrh 16. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď konečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. Takže přijato velkou většinou 32 hlasů pro, 2 proti a 2 zdržení. Gratulujeme zpravodaji. Nikola, chceš si vzít slovo? Děkuji. Děkuji, já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, zaměstnancům. Je za námi kus těžké práce. A mám velikou radost z výsledku tohoto hlasování. Děkuji vám. So, thank you very much. děkuji. Děkuji za to, že jste se dostavili. Děkuji také tlumočníkům a uvidíme se v tomto složení znovu příští rok. Prosím o pozornost. Žádám koordinátory skupiny, aby, zahájili zasedání koordinátorů. Vidím EPP, vidím SAD, vidím ALDE, vidím GUE, vidím EKR, takže je tu ještě nějaký poradce za zelené, můžete je kontaktovat. Počkáme na odpověď. Paní Reda, jestli je připravena zahájit zasedání koordinátorů.